Eh, zaznamenají dalšího pokroku eh, při rozvoji této strategie. Děkuji vám, pane Dali, tím končí rozprava a ve středu budeme o tomto textu hlasovat ve 12 hodin 30 minut. A nyní se pustíme do zprávy pana Kocha a paní Sehnalové o systému e-call, nová služba čísla 112 pro občany. Dávám slovo oběma zpravodajům, každý má čtyři minuty. Prosím, pan Koch. Vážená paní předsedkyně, mnoho tisíc lidí by mohlo dnes ještě žít, anebo by neměli trvalé následky, kdyby se na jejich nehodu zareagovalo co nejrychleji, to znamená během té takzvané první zlaté hodiny, kdyby byla poskytnuta náležitá lékařská pomoc. Systém e o kterém dnes diskutujeme, nemůže zabránit nehodám a e, také nesprošťuje povinnosti poskytnout první pomoc. Ale v případě těžké nehody e, informuje automatickým způsobem centrálu. Aby bylo zabráněno zneužití při bagatelních činech e, a přestupcích je zde třeba mít hlasový kontakt. Teprve, když nikdo nezareaguje nebo mm, bude náležitě zareagováno, tak budou vyslány záchranné složky na místo nehody. Zodpovědnost e, za tento řetězec je subsidiárně na úrovni členských států. Čidla e, ve vozech e, v té době, kdy nic nedetekují, tak nevysílá žádné signály a nelze tedy vozidlo ani lokalizovat. Z hlediska ochrany osobních údajů je to tedy mnohem lepší než komunikace mobilním telefonem. Teprve při nehodě anebo manuální aktivaci se aktivuje systém. Vyšle minimální sadu dát na e, nouzovou centrálu prostřednictvím evropských standardů a specifikací, které zaručují, že tato data budou vyhodnocena jako tisnové volání a bude náležitě reagováno. Proto musí členské státy nás náležitým způsobem také rozvinout svoje záchranné služby. Přejeme si, aby systém e-call byl založen na celoevropském tisňovém čísle 112, byl zdarma, fungoval všude v EU a byl také kompatibilní e, s tisňovými linkami ostatních zemí. Má to být neutrální, systémová, otevřená systémová architektura, kde další možné Inteligentní dopravní systémy budou moci být také nabízeny, jako je například eh, ukazování eh, volných parkovních míst v reálném čase. Soukromé systémy eh, mají zůstat zachovány paralelně s veřejným systémem e-call. Uživatelé se mohou na základě detailních informací rozhodnout také pro ten soukromý systém. Může to jít i v ruku v ruce s Eh, používáním dat ze strany například eh, dílen odtahových služeb a jiných poskytovatelů. Když si přeje 80% řidičů takovýto systém a eh, různá automobilové svazy a svazy postižených vítají takový systém, tak ho nesmíme zdržovat a nesmíme mu ani bránit. Proto věřím, že parlament tento návrh široce podpoří. Děkuji a slovo má paní Sehnalová

I give the floor to Madame Zita Gurmai. Děkuji a nyní má slovo paní Zita Gurmai. Alex Děkuji vám, vážení kolegové. Především dovolte, abych poděkovala zpravedojům za jejich práci i za spolupráci na této zprávě. Naším společným cílem je mít systém e-call, který bude zachraňovat eh, životy ve všech našich zemích. Je to velice důležité. Já bych si přála, aby to bylo vzorem pro legislativní eh, eh, návrh od komise ještě v roce 2012 Eh, Některé vozidla jsou vybavena eh, naléhavým eh, systémem volání, ale kdyby to měli všichni, mohlo se zachránit 2500 životů v Evropě. Myslím, že by takovýto systém měl být dosažitelný právě jakožto povinné vybavení v EU. Musí to být opravdu založeno na tomto eh, principu. Proto a naléháme na komisi, aby předložila legislativní návrh eh, do roku 2015 a další členské státy by měly velmi eh, aktivně spolupracovat na takovémto návrhu. Tento, tato veřejná služba bude ve prospěch všech občanů EU. Děkuji vám a nyní dávám slovo paní Sinclair. Ne, paní Sinclair tady již není, takže paní Záborská. Děkuji, pane předsedo. Víme, že zpráva pojednává o velmi důležitém problému. Novým systémem chceme přispět záchraně co největšího počtu občanů EU, e, kteří jsou v ohrožení. Přidaná hodnota evropského systému e-call bude ale záviset e, na zodpovědném a efektivním přístupu členských států. Dovolte, abych v krátkosti uvedla aktivity Slovenské republiky při přípravě tohoto systému. Připravili jsme národní program vzdělávání operačních záchranných pracovníků eh, ve všech záchranných útvarech. Vzdělávání totiž považujeme za klíčové, aby celý program byl funkční. Příprava probíhá v oblasti informačně komunikačních technologií a ve studiu jazyku. Nejde jen o hlavní jazyky EU, ale také o regionální jazyky. Komplexní příprava je doplněna o psychomotorické a komunikační tréninky. Jsem ráda, že celý projekt je financován eh, z Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Phil Natarangas. Promiňte, je to paní kolegyně. Silniční eh, nehody si vybírají vysokou daň na našich silnicích a implementace tohoto systému by zachránila mnoho životů, jak již zpravodajka uvedla. Bohužel eh, fungování, respektive zavádění eh, pokulhává a znamená, že eh, přístup, který jsme zvolili, eh, není dostačující. Chci proto poděkovat paní Segnalové a panu Kochovi za práci na této zprávě a já ji podporuji, aby do roku 2015 byl tento systém zaveden a bezplatně. Je tady naléhavá nutnost přijmout pod, pod příslušné právní předpisy. Eh, určitě eh, celý systém dokáže svou životaschopnost a eh, účinnost bude mít určitě také dopad na venkově a v odlehlých oblastech. Doufám, že komise učiní instalaci systému e-call povinnou co nejdříve. Děkuji a nyní má slovo paní Tykau. Děkuji vám, pane předsedo, pane eh, komisaři. V Evropské unii eh, zahynulo na 31 tisíc lidí a 1,5 milionu lidí bylo zraněno při dopravních nehodách. Vybavení systémem e-call by reakční dobu záchranných složek snížilo když se zabuduje soukromý systém anebo veřejný systém, tam, kde není soukromý systém k dispozici, to je možnost nyní se rozhodnout. Já si myslím, že systém e-call založený na čísle 112 by měl být zaveden povinně tak aby to také podpořilo inovace v Evropské unii. Chci také upozornit na systémy EGNOS a Galileo, které mohou zásadně přispět k řešení dopravní problematiky a k záchranným opatřením. Nicméně k tomu bychom potřebovali nejprve příslušné informační kampaně, také týkající se zavádění celoevropského systému e-call. Děkuji. V kolejném punkcie zgušil, Bardzo przepraszam. Uh, now we can close the catch the eye procedure and, uh, Můžeme tedy ukončit postup catch the eye a dávám slovo komisaři Kalasovi, který uzavře eh, rozpravu jménem komise. Vážený pane předsedo, vážení členové parlamentu, chci poděkovat Evropskému parlamentu a zejména příslušným výborům a samozřejmě zpravodajům paní Sehnalové i panu Kochovi za jejich práci na této vynikající zprávě o e-call. E-call to je jedna ze šesti prioritních os pro, pro podle směrnice o inteligentním dopravním systému a velmi přispěje e, k tomu, že e, zvýší efektivnost v této oblasti harmonizovaný systém e-call zaměřený na nebo opírající se o číslo 112 je velkou prioritou komise a my na něm pracujeme už několik let, kdy se snažíme, aby byl vybavením všech vozidel. Z parlament e, se vyjádřil ve své zprávě, o které bude hlasovat zítra. Eh, otázka využití mobilních operátorů eh, plus další legislativní opatření, která, na kterých se pracuje eh, a které by měly umožnit, aby v roce 2015 byl tento systém operativní. A je to také otázka, která se týká legislativy o schvalování typu vozidel. Tento předpis je v současné době formulován, bude předložen eh, parlamentu i radě v nadcházejících měsících. I tedy jde o otázku vylepšení eh, center využívaných pro takovéto, takovéto no, nouzové volání. A na tom se dále pracuje komise, jež právě zítra se organizuje další setkání s experty. Eh, e-call jakožto povinné, eh, povinná služba a harmonizované uplatnění eh, na základě čísla 112 je důležitým aspektem pro všechny zúčastněné strany. Myslíme si, že povinné uplatnění tohoto e-call Eh, vlastně přinese i úsporu z velkého rozsahu a bude to prospěšné nejen pro všechny občany eh, v eh, Evropě, ale také pro průmyslová odvětví v Evropě. Chceme zajistit, aby všechny aspekty e-call byly funkční v době, ve které počítáme s povinným zavedením e-call. Jak je eh, ve zprávě navrženo, komise bude také podporovat kampaně eh, na, pro osvětu a zvýšení povědomí o správném používání e-call. Budeme eh, podporovat otevřenost platformy e-call a chceme, aby zde byly, zaručena, byly zaručeny jednak informovanost eh, zákazníků, ale také eh, otevřená eh, konkurence, hospodářská soutěž. Chceme, aby díky e naše silnice byly bezpečnější. Chceme nabídnout našim občanům e abychom zachránili vzácné životy. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Já končím tuto rozpravu. Hlasování proběhne zítra ve 12 hodin 30. A nyní pokročíme dále. Další bod na našem programu je zpráva paní Rody Kraca Cagaropulu. Atraktivnost investování v Evropě. Začneme tím, že dáme